Vážení kolegové, posaďte se na místa, prosím. Chtěl bych velmi srdečně přivítat komisaře Ettingera, který nás poctil svou návštěvou eh, v našem rozpočtovém výboru a seznámí nás s hlavními líniemi eh, rozpočtu na rok 2018. Je to návrh rozpočtu, který kolegium komisařů právě schválilo. A protože vím, že časově jsme na tom velmi dnes napěti, tak bez dalších průtahů mu hned dám slovo, protože by měl eh, pak také vlastně eh, vyvodit závěry kolem 12. hodiny, vyvědět závěry z toho, co tady dneska zazní a odpoví pak ještě na tiskové konferenci na otázky Eh, novinářů, s tou se plánuje ve 12.15. Tak tedy, pane komisaři, ještě jednou děkuji, že jste tady a máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, dámy a pánové, nejdříve chci poděkovat za toto pozvání, což je pro mě příležitost, abych okamžitě po rozhodnutí eh, přijmout tento návrh komise abych vám mohl zde sdělit, jaké jsou ty hlavní body v rámci tedy tohoto zasedání tohoto příslušného výboru. Ten návrh komise vychází z velmi eh, důkladné analýzy a zohledňuje především eh, návrhy, které byly předloženy vámi a také radou eh, v předchozích letech z hlediska priorit, které byly potvrzeny březnu na jednání. Musím říci, že ten rozpočet roku 2018 nepředstavuje nějakou revoluci. Ale v široké míře v podstatě přebírá strukturu eh, která eh, byla vytvářena během eh, roku 2017. Možná je to pravděpodobně poslední eh, rozpočet, eh, který je důležitý pro 28 členských států. Vycházíme z toho, že naši britští přátelé budou střednědobé závazky vnímat jako e, závazky společné, ale samozřejmě je e, jasné, že počínaje příštím rokem Spojené království už nebude členem a bude to mít samozřejmě přímé a nepřímé dopady také z hlediska e, příjmů a z hlediska strukturu, struktury rozpočtu. V posledních týdnech jsme viděli, jak intenzivně eh, probírá, probíhá vyjednávání z hlediska průběžné revize, tedy v polovičce období z hlediska víceletého finančního rámce? A musím říci, že eh, to bylo velice úspěšné vyjednávání. Samozřejmě, že se na tom podílel také parlament. Eh, rada zpočátku nesouhlasila s návrhy parlamentu, ale nakonec došlo k akceptování a skutečně eh, došlo k úspěšnému závěru eh, ve prospěch plnění nových úkolů na úrovni našich členských států. Takže tato revize je nutný a nezbytný nástroj. V rámci rady jsme získali eh, schodu z hlediska zacílení našich priorit a také bylo řečeno, že velká Británie eh, bude nyní mít tedy volby, tudíž britská vláda eh, z hlediska eh, té průběžné revize nebude tedy zasahovat do tohoto vyjednávání z hlediska této revize. Eh, my se domníváme, že mm, jsou tady materiální eh, důvody a nemyslíme si, že jsou zatím nějaké politické eh, důvody. Podle principu pravděpodobnosti a e, na základě zkušeností vyjednávání mezi parlamentem a radou jsme mm, rozhodli mm, vytvořit tento základ z hlediska této revize víceletého finančního rámce. Paralelně jsme také vypracovali sdělení, které mm, ukazuje jak, jaké dopady by to mělo, kdybychom se odklonili od očekávání a jaké dopady by to mělo, kdybychom se odklonili od jednotlivých prognóz, které byly vypracovány také z hlediska eh, té eh, průběžné revize, jaké eh, zhoršení by mohlo nastat. A co by to vyžadovalo z hlediska změn, které by musela komise v rámci této průběžné revice připravit? Také, co by to znamenalo ohledně jednotlivých okruhů, co by to znamenalo z hlediska změn některých projektů a plnění úloh. Ale v tomto okamžiku Zahajujeme jednání na základě eh, přijatého rozhodnutí eh, realizovat tuto průběžnou revizi a výsledky budou také známy po tedy proběhnutí voleb ve Velké Británii, to znamená v červnu. My jsme zde stanovili některé priority, které jste odsouhlasili. Jmenovitě Eh, jedna oblast se týká migrace, plnění úkolů z hlediska uprchlíků, pomoci eh, jednotlivým státům z tohoto hlediska a také ochrana hranic. To jsou priority, které jsme stanovili. Další oblast se zabývá růstem zaměstnaností a zaměstnaností mladých lidí. A k tomu jsme požadovali jaksi posílené finanční prostředky. To jsou tedy dvě eh, důležité oblasti a eh, tady eh, máme výhodu, že jsme se rozhodli uplatnit větší flexibilitu než do posud. Flexibilitu z hlediska jednotlivých hospodářských let a také flexibilitu z hlediska jednotlivých okruhů. My jsme navrhli finanční prostředky z hlediska závazků je to 160,6 miliard. To znamená, v porovnání eh, s rokem 2017 je to navýšení o 1,4 Rozpočet přitom dosáhl eh, výše, kterou jsme zatím ještě eh, nemohli konstatovat v minulosti. A jsou tady tedy oblasti, kde je možné uplatnit priority parlamentu a kde je možné také zareagovat na nové potřeby, které zatím nejsou předvídatelné. Co se týče plateb, tedy prostředku na plateb, tady se jedná o částku 145,4 miliard. V porovnání s probíhajícím hospodářským rokem, to znamená rokem 2017, se jedná o navýšení o 8,1 Vypadá to, že je to výrazné navýšení. A já si myslím, že tady je nutné používat velice otevřenou, poctivou argumentaci. Toto navýšení o 8,1 z hlediska roku 2018 v porovnání s rokem 2017 z hlediska prostředků na platby toto navýšení souvisí eh, s tou rychlostí naplňování toho sedmiletého období víceletého finančního eh, rámce. Eh, velice často někdy eh, se toto rozhoduje velice pozdě. Rozhodlo se to roku 2013, eh, vlastně kolem Vánoc, takže ten rok 2014 byl tak trochu ztraceným rokem, takže implementace vyžadovala čas. A teprve nyní, v tomto roce vidíme důležité programy a také finanční prostředky, které se dostaly do té plné rychlosti, ale stále v rámci stropů, které byly stanoveny stále v rámci těch maximálních limitů, které byly stanoveny v rámci eh, parlamentu, rady a komise. Je to tedy sedmiletá osa a tady ten průběh odpovídá plánu, který byl stanoven a samozřejmě, že se budeme snažit, aby se toto naplnilo. Takže je tady navýšení o 8,1%. A to evidentně ukazuje, že projekty a programy budou realizovány v těch jednotlivých členských státech a že to bude ku prospěchu trhu práce a také zaměstnanců a že to bude přispívat také k růstu a zaměstnanosti poté, co jsme se dostali z období stagnace. A je tady relativně dobrá prognóza také eh, na ten rok 20, 2018 z hlediska růstu. Těch 8,1%, toto navýšení není výrazem nějaké velké rozmařilosti komise, která nezná hranice, ale naopak je to výraz dodržování limitu, které jsme si stanovili. Jde o to, aby se mohly mm, realizovat programy, eh, které eh, jsou chtěné ze strany členských států, které odpovídají evropské legislativě a které zapadají do cílů toho sedmiletého víceletého finančního plánu. Čtvrtý diapozitiv, prosím. Máme svoje priority, které jsme eh, stanovili na rok 2018. Nejdřív jsem řekl, že musíme reagovat na geopolitické změny a výzvy, to znamená migrační toky, dále nezbytnost bojovat proti terorismu, řešit nestabilní situace v rámci Evropské unie, ale také v těch sousedních regionech. A za druhé, musíme podporovat strategické investice, to znamená výzkum, zaměstnanost, zvláště mladé generace. Za prvé, bezpečnost a migrace. Návrh rozpočtu zde počítá s 4,1 miliardou eh, pro řešení migrace a zajišťování bezpečnostní situace v rámci Evropské unie, ale také mimo hranic 28 členských států. Eh, v období eh, od 2015-2018 se ta částka v podstatě navyšuje téměř na 22 miliard eur. To znamená, že budeme mít prostředky, abychom rychle reagovali na nové problémy a nové úkoly. A budeme tak podporovat ty hlavně postižené členské státy v rámci evropské solidarity. Jedná se o kontrolu vnějších hranic, ta bude posílena a bude vybavena finančními prostředky, které jsou nezbytné a budeme přijímat také opatření v boji proti terorismu, bude to evropsky koordinováno a také vybavíme tuto oblast finančními prostředky. Dále budeme také mm, přijímat opatření z hlediska třetích států, tak abychom se podívali na příčiny této migrace, abychom eh, se snažili pomoci těm zemím, které jsou nejvíce zatíženy tímto problémem. Eh, co se týče okruhu 3, to znamená eh, bezpečnost a občanství, tam máme 2,2 miliardy. Jmenovitě to znamená, že budeme muset řešit další úkoly pobřeží a hranic Evropské unie v této oblasti. Tento návrh rozpočtu také se snaží řešit následující úkoly. Jednak společný asilový systém a vypracování tohoto nového společného systému, dále nový systém pro lepší zprávu hranic, hlediska vstupu, výstupu, zřízení eh, povolovacího systému a informací o cestujících, zvláště z hlediska těch, kteří jsou osvobozeni od víz. Tuto oblast musíme posílit, musíme posílit bezpečnostní kontroly. A dále je zde návrh, abychom posílili také mm, úřad pro asilovou podporu, abychom e, zde tedy také vyhodnotili fungování tohoto úřadu. 200 e, milionů zde bylo stanoveno proto, abychom flexibilně řešili humanitární okamžitou pomoc v rámci Evropské unie pokud tady vznikne tato potřeba. Dále zde máme eh, mm, okruhy, kde jsme mm, zvýšili prostředky, finanční prostředky a to je, bylo možné proto, že jsme zavedli nebo že budeme používat flexibilní nástroje, které jsou nezbytné navýšení bude možné díky této průběžné revizi. V okruhu 4 máme 1,9 miliard, to je to, co jsme navrhli, proto, abychom mohli řešit ty zdroje migrace. Dále je tady otázka humanitární pomoci, ta je také součástí této tohoto okruhu. Dále řešit přírodní katastrofy a tak dále. Tyto situace se mm, velice těžko řeší a proto i v budoucnosti budou pravděpodobně mm, existovat tyto potřeby z důvodu posilujícího migračního toku máme 2,5 eh, miliard, které tady byly stanoveny, tak abychom mohli v budoucnosti na tyto úkoly reagovat, pokud vzniknou. A také se budeme snažit najít mm, věrohodného partnera v podobě Turecka z této otázky. Víte, že jsme převrstvili některé prostředky v rámci rozpočtu, tak abychom rozšířili tyto možnosti, říká se, e, týká se to 3 milionů eur. Tyto prostředky e, jsou tedy příslibem, který ovšem nejdou do paláců v Ankaře, ale jsou určeny skutečně uprchlíkům, kteří žijí v těch jednotlivých e, místech. To znamená, aby jim bylo pomoženo z hlediska tepla, přístřeší, potravy, o ošacení a čisté vody. Tyto částky by měly být vyčerpány do konce roku. A pokud tady budeme mít novou dohodu v zájmu uprchlíků, kteří žijí v Turecku, eh, v těch uprchlických táborech a kde je nutná pomoc, a kde je nutná finanční pomoc bez ohledu na naše stanovisko k současné politické situaci v Ankaře. Pak tady máme 203 milionů, které jsou prvním krokem, které by měly jaksi manifestovat naši akceschopnost. A eventuálně bude nutné převrstit některé prostředky a v podstatě rozšířit požadavky na příspěvky členských států, aby případně bylo možné použít další 3 miliardy eh, jako základ této pomoci. Trvale udržitelné investice a mladá generace. To jsou další úkoly. V okruhu jedna tam máme velice důležitá opatření pro oživení ekonomické situace tak, aby se vytvářela pracovní místa pro mladé lidi. Máme tam prakticky 48 celého rozpočtu. Ty jsme dali do našeho výkazu. Navrhujeme Mm, pro mnoho těch společných programů navýšení, například Horizont 2020, náš výzkumný program, je tam eh, částka 770 milionů na tento program, protože jsme si vědomi toho, jak je tento program pro vás důležitý, jak je to důležité pro tu vědeckou obec a také pro průmysl. Horizon 2020 eh, se těší velké eh, popularitě. A je tedy tady, eh, došlo k určitým škrtům z hlediska Junckerova plánu na začátku, ale zde opět se vrací tyto částky z hlediska navýšení do částků, částek do tohoto programu. Co se týče Connecting Facility v Evropě, tak tam chceme 220 milionů, které chceme jaksi eh, použít v našich výkazech a Erasmus Plus chceme tam 200 miliard eur z hlediska eh, těchto cílů. Takže hmm, jedná se o částku 233,3 milionů. Eh, je to součást tedy Junckerova plánu ale zároveň je důležité také prodloužit EFSI 2. Tady máme částku 16 a 26 miliard. Je to důležité také v digitální oblasti. Chceme, aby e, těchto prostředky byly věnovány digitalizaci venkova a chceme tedy e, zanést do těchto výkazů tyto návrhy. Dále tady eh, také řešíme otázku výzkumu a vývoje. Domníváme se, že zvláště po událostech, kterým došlo minulý týden, Evropa v oblasti obrany může vytvořit velkou přidanou hodnotu v rámci koordinace, z hlediska koncentrace různých výběrových řízení a proto chceme zde mít eh, určité pilotní programy. To znamená, chceme tady mít 90 milionů, které dáme do našich eh, výkazů. 40 milionů bychom použili v budoucích letech jsou to vlastně jakési přípravná opatření pro výzkum v oblasti obrany. V této oblasti obrany nemáme žádný problém z hlediska kompetencí ohledně e, smluv. E, nemáme problémy s výzkumem a vývojem. Co se týče konkurence mezi civilním výzkumem v rámci Horizontu 2020 a e, průzkumem vojenským, tak e, zde musíme mm, připravit některá opatření pilotního typu. V posledních hodinách jsem se setkal e, s kolegyní z výboru pro kulturu a hovořil jsem o našem návrhu z hlediska mm, Eh, sboru dobrovolníků. Víte, že se jedná o dobrovolnou práci pro mladé lidi. Jsou to smysluplné sítě, které se vytváří. Ve třech letech, které nastoupí, jsme mm, vyčlenili 342 milionů eh, eur na tento sbor dobrovolníků. Nemělo by to poškodit naše programy Erasmus. Měl by to být určitý základ, kterého získáme, který získáme z hlediska čerstvých peněz a z hlediska určitého převrstvení finančních prostředků do budoucích let. Mohl bych eh, vyjmenovat celou řadu příkladů. Eh, mohu hovořit o naší iniciativě pro zaměstnanost mladých lidí. To je otázka, kde parlament očekává navýšení eh, finančních prostředků. I v této oblasti ta průběžná revice umožňuje eh, vyčlenit 1,2 miliard na tuto oblast a i zde tedy tyto nástroje sehrávají velkou roli. A nyní musíme se podívat také na trvalé udržitelné investice. Já jsem vám již řekl, že mm, prostředky na platby eh, se navýšily o 8,1 Dobrá zpráva je v tom, že v posledních letech všechny mm, eh, neproplacené eh, faktury byly vyřezeny, vyřešeny. To znamená, ten počet těchto faktur je na nulovém stavu. Týkalo se to uhrad z roku 2016-2015. Byl to cíl, za který jsme bojovali na základě i vašich požadavků. Takže nyní náš rozpočet najel na plnou rychlost. Rozpočet roku 2018 je vysoce investiční rozpočet a odpovídá to našemu očekávání a proto došlo k tomuto navýšení. Jedná se o navýšení o 10 miliard eur. To znamená, že tyto prostředky na platbu, vzhledem k tomu, že se nám podařilo uhradit faktury v minulosti a vzhledem k tomu, že máme nové infrastruktury, tak eh, to nám umožnilo právě navýšit tyto prostředky na platby o 8,1 my také víme, že i vy ve vašem výboru si kladete otázky ohledně vývoje, tak jak probíhal například roku 2014. Eh, je nutné, abychom zamezili novému hromadění neuhrazených eh, závazků. Tady je nutná kontrola je nutné sledovat průběh těch jednotlivých projektů v rámci politiky soudržnosti, tak abychom zabránili tomu, co e, existovalo roku 2014 a 2015 z hlediska e, počtu těchto neuhrazených závazků. Tomu musíme zamezit, zabránit. E, diapozitiv 8, to znamená výdaje administrativního typu. Um, chtěl bych hovořit o tom, že se snižuje počet zaměstnanců o 5 To byl závazek, který byl přijat. Bylo to rozhodnutí na období roku 2014 až 2020. A musíme konstatovat, že většina evropských orgánů tento závazek realizovala. Jedná se o 1947 plánovaných míst celkem z níž komise čítá 1254, to znamená největší díl je na úrovni komise. Komise tedy v rámci tohoto hospodářského roku se bude snažit naplnit tyto závazky. Co se týče agentur, které jsou napojeny na komisi, tak tento příslip bude naplněn koncem roku 2018. PSVČ e a parlament naplní tyto závazky až pak ten další rok. Co se týče těchto administrativních eh, nákladů, chceme i nadále řešit tuto situaci pomocí úspor. Nicméně některé investice jsou nezbytné. Například naše výpočetní eh, kapacita je nezbytná musíme odolávat eh, útokům hackerů, musíme investovat eh, do této odolnosti. Musíme také investovat do renovace budov. Budeme muset řešit zásadní renovaci těchto budov. Chceme navyšovat energetickou účinnost, tak aby ty eh, náklady po renovaci mohly být výraz významným způsobem sníženy. A z tohoto důvodu je nutné zde počítat s určitým navýšením těchto nákladů. Pak je tady jeden bod, který mi osobně dělá starosti, a to jsou důchodové výdaje. Víte, že vaši zaměstnanci a naši zaměstnanci po odchodu do důchodu si samozřejmě zasluhují náležitého důchodu. To je vlastně jaksi odměna po jejich aktivním působení. Nicméně je tady mm, celá řada různých systémů a jde o základ, kapitálový základ. My sice mm, platíme mzdy našim zaměstnancům, ale neplatíme jim eh, vlastně část jejich odvodů do nějakého důchodového fondu nedochází k zde k lineárnímu propočtu. A víte, že v posledních letech jsme zaznamenali dynamické navýšení a změny z hlediska důchodového zabezpečení na úrovni komise, ale i na úrovni účetního dvora a v ECB také, tedy v Evropské centrální bance. Takže v současnosti eh, vlastně budeme čelit velké vlně požadavků na důchody. E, tato vlna bude přímo exponenciálně e, zobrazena. To znamená, roku 2018 naznamenáme navýšení o 3,1 a tento, toto procento se bude v příštích letech neustále zvyšovat. Takže bychom měli zahájit jednání členskými státy, aby středně době i tyto státy neměly uh, Eh, zajistit určité příspěvky, které by jaksi otlumily eh, tyto razantní, toto razantní navyšování a i to by mělo být součástí naší strategie. To je tedy základ pro diskusi ohledně budoucího víceletého finančního rámce. Ještě pár slov Eh, ke koncepci mm, strategie, která je orientována na výkony a na výsledky z hlediska eh, spravování rozpočtu. To je trvalý proces. My se snažíme naše výkaznictví stále zlepšovat. A k tomu nám samozřejmě také bude pomáhat eh, mapování všech možných výsledků a výkonnosti a budeme se snažit optimalizovat tu přidanou hodnotu. A nyní diapozitiv 10, schrnutí. Tady vidíte na tomto diapozitivu eh, jednotlivé eh, položky z hlediska eh, závazků v jednotlivých okruzích, platby a závazky. A také zde vidíte pozitivní dopad těch, infle, těch flexibilních nástrojů, které umožňují eh, řešit eh, financování. A na závěr, v rámci tohoto návrhu rozpočtu 2018 doufáme, že budete akceptovat tento návrh jako určitý základ, že nebudete akceptovat všechno, ale že to bude nosný základ pro vaše další reflexe a úvahy a zlepšování tohoto návrhu. E, my jsme naplnili časový plán, tak jak byl stanoven. Já budu informovat e, všechny výbory, e, budu samozřejmě vést velmi intenzivní dialog s cílem, aby Evropa v tom těžkém období, tedy v listopadu, mohla přijmout tento rozpočet 2018, tak abychom naplnili očekávání našich občanů, našich členských států a abychom mohli představit evropskou přidanou hodnotu v plném rozsahu. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji za toto naprosto jasnou prezentaci schrnující celé toto téma, která by měla umožnit evropským občanům chápat, co to je rozpočet a na jaké cíle reaguje. Pokusíme se respektovat eh, časový harmonogram i naše časové možnosti. A jestliže ve 12 hodin, maximálně 12.05, dostanete zpět slovo, abyste eh, schrnul odpovědi, pak prosím všechny členy našeho rozpočtového výboru, aby byli co nejstručnější. Hlavní zpravodaj během tří minut řekne eh, to hlavní a za minutu 30 by se vyjádřili stínový zpravodaj, pan Muresan. Pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři Tingere, vítejte dnes eh, dopoledne v parlamentu a děkuji za představu návrhu rozpočtu. Tak, jak jsme měli možnost to v předchozích hodinách zhodnotit, vnímáme to tak, že ten návrh rozpočtu, který nám předkládáte, přebírá ty hlavní priority, které požadoval parlament v pokynách, které jsme schválili v březnu. Představili jsme dvě hlavní priority pro rozpočet Unie a to je za prvé růst a zaměstnanost a za druhé bezpečnost občanů, protože tady jsme přesvědčeni, že toto občané Unie očekávají abychom navýšili ty omezené finanční prostředky. Také je to rozpočet, který reaguje na nové výzvy, vyplývající z geopolitických napětí, tedy pozornost tomu nejbližšímu okolí a to se odráží v novém rozpočtu, což je správné. A parlament vždy zastával postoj, že nové priority, nové výzvy, které, s kterými jsme nepočítali v roce 2013, když se rozhodovalo o víceletém finančním rámci, by eh, se měly řešit novými prostředky, takže vítáme z vaší strany zavedení eh, střednědobé revize víceletého rámce již v tom návrhu rozpočtu. Díky tomu tedy dohoda s parlamentem a s radou Tedy my jsme udělali tu naši část, úkolu. Očekáváme, že stejně tak to bude od rady. Jsme vyslechli od Spojeného království, že Unie je byrokratická, postupuje pomalu, takže doufáme, že Spojené království tady v tomto případě právě nebude blokovat tuto revizi, protože to by nám znemožnilo přidělovat více prostředků na Connecting Europe, Facility, Horizon 2020, iniciativu pro mládež a podobně, což jsou právě ty oblasti, které posilují ekonomiku. A nyní stručně k samotnému rozpočtu rozpočtu. Okruh 1. Jak jsem již předeslal, růst a zaměstnanost by měly být prioritami pro nadcházející rok. Um, Povzbuzuje nás k tomu i to navýšení e, pro Horizon 2020 Erasmus a konkrétně právě Erasmus, protože jsme již řekli, že e, více investic do Erasmu vede e, k tomu, že naši zaměstnanci jsou více konkurenceschopní, posiluje to pozici podniku a, ale vidím tu o 2,9 snížení na projekt Kosme, což tady navrhujete. Bude to mít uh, zase dopad na výšení un, rozpočtu Unie e, na příští roky. Pak okruh 1b platby 29 Tady bych chtěl vědět, zda si myslíte, že to bude dostatečné navýšení uh, jako dostatečná reakce pro to, aby operační programy byly dostatečně jaksi plynulé a funkční v příštím roce. Víme, že eh, ty řídící orgány jsou stále ještě akreditovány v členských státech, takže co člen, eh, Evropská komise dělá proto, aby všechny ty operativní programy plynule fungovaly a měly zajištěnou eh, funkčnost i nadále. Okruh 2b, tady vítáme navýšení programu, které navrhujete a chtěl bych vědět, zda ta zůstávající marze těch 730 milionů eur, které navrhujete, bude dostatečná jakožto reakce na ty neočekávatelné události v oblasti, jako je zemědělství, například ta krize s mlékem, kdy jsme museli reagovat a řešit takovéto krize v minulosti. Pak okruh 3, pane eh, předsedo. Ano, navýšení agenturám Unie, ano, aby měli zodpovědnost v oblasti spravedlnosti a, vnitra. Tady se navyšuje eh, Europol, EASO a, a to jde samozřejmě správným směrem, jen bych eh, chtěl vědět více o snižování pro, programy AMIF a ISF Tedy je to opravdu realistické takové snižování a také bych uvítal, kdybychom se přesunuli eh, do takové situace, že ta uprchlická krize se bude eh, jaksi snižovat a že spíše se budeme věnovat prevencím, aby takové krize nenastaly. Nechci být ale příliš optimistický, příliš brzo. Také vítáme milionová navýšení do oblasti obrany. Měli bychom činit více na evropské úrovni a ne vynakládat v 28 členských státech, ale sdílet ty výsledky i tedy náklady. Toto tedy vítáme. No, toto je v tuto chvíli z mé strany vše. Ehm, tak, jak eh, to vidíme, tento návrh rozpočtu je v souladu s hlavními prioritami, které navrhl parlament, ale ano, jsou tu určité oblasti, na které se musíme podívat v nadcházejících týdnech více dopodrobna. No a těším se na výměnu názoru s komisi a možná bude zapotřebí provádět určité úpravy právě vzhledem k nadcházejícímu jednání na úrovni rady. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji, pane hlavní zpravodaji, eh, za stručné vyjádření a nyní Daniel Leviaty za SAD, nebo možná zastupuje ho paní Gardia Zabal. Prosím, opravdu o stručnost. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat komisaři Ettingerovi za jeho prezentaci zpravodaj již vyjádřil celou řadu postojů tohoto parlamentu. Já bych chtěla zdůraznit jako velice pozitivní to, že komise si přála zahrnout do návrhu rozpočtu revizi finančního rámce, protože víme, že stále to ještě nebylo schváleno radou, ale je to politické významné sdělení a, a kromě toho také z technického hlediska by nám to mělo usnadnit život. Pravdou je, že jak jsme si vyslechli, ty priority opravdu se shodují s prioritami parlamentu, výzkum, nezaměstnanost mladých, migrace, eh, mladí Tady eh, ano, jsou tu určité marže, i když eh, stále ještě zbývají miliardy eh, v okruzích 2 a 4, které byly vyčleněny, dochází k navýšení platev, takže doufejme, že budeme schopni tyto platby absorbovat a nemuset navracet prostředky do členských států, jako tomu bylo v minulosti ten dokument, rozpočtový dokument je mnohem detailnější, ale i tak mám určité dotazy. Eh, v dohodě o revizi finančního rámce, ano, je pravda, že tam bylo navýšení určitých priorit, ale také je pravda, že došlo k určitému přesouvání. Takže bych chtěla vědět, v kterých kategoriích nebo u kterých programů došlo k přesunutí prostředků, například pro navýšení Horizontu 2020 nebo Erasmu a podobně. A pokud tedy máte k dispozici ta čísla, pro využití u finančních eh, flexibilních nástrojů a to mm, pokud tedy bude eh, schválena ta revize finančního eh, rámce. Já bych chtěla prostě vědět, jaké nástroje bude mít parlament k dispozici, abychom mohli teoreticky ještě více posílit ty programy, o kterých my si myslíme, že jsou prioritní. Děkuji. A nyní má slovo pan Kolmel. Si Richard Ashworth. A pan Richard Ashworth. No, v každém případě by dostal slovo jakožto zpravodaj pro ostatní eh, oddíly. Well, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Předpokládám tedy, že i jako spolu zpravodaj mohu mluvit. Já chci také poděkovat panu komisaři Eh, chápu, že tu jsou určitá omezení, že to nemuselo být jednoduché, nicméně tedy je i překvapivé 1,1% eh, navýšení v platbách, že bychom se předtím, než to vynaložíme, měli podívat více do podrobností, jaké to bude mít možnosti. Eh, chtěl bych se zeptat, nebo říci, pane komisaři, spíše tedy vám poděkovat, že jste zachopali ty programy, ty harmonogramy i pro ty nevyplacené, eh, neproplacené faktury. Já bych si myslel, že by se to nemuselo podařit učinit včas, takže za to vám blahopřeji. A pak chci schválit eh, ten pocit, tedy o té evropské přidané hodnotě eh, to, co vynakládáme rozpočtem, je třeba zviditelnit a ukázat tu evropskou hodnotu. A myslím si, že tady to je právě ten vzorný příklad. Eh, priorita číslo jedna, eh, pracovní místa, růst, konkurenceschopnost a ještě eh, k tomu bych chtěl něco přidat. V první řadě ty podrobnosti ohledně FC2. FC1 byl úspěšné Eh, za druhé bych eh, chtěl mít více informací o tom, co já nazývám inteligentní a zelený růst v rámci ekonomiky a za třetí ohledně nezaměstnanosti mládeže. Tady asi nikdo nebude nesouhlasit eh, s vašimi názory, ale já už jsem eh, viděl tolik z takových situací nezaměstnanosti mládeže, že v konečném důsledku i ty programy v členských státech jaksi nejsou efektivní. Myslím si, že eh, v první řadě pro tyto lidi vzdělání, eh, školení a poté tedy možnosti eh, růstu. Ehm, vnímám to, že chcete reagovat na obavy publika ohledně zejména bezpečnosti napojené na migrantskou situaci. Je důležité to posílit tedy finančními prostředky, ale také zajistit, aby to byly efektivně vynaložité prostředky. Uh, a pak eh, příslušné škrty v administrativě, tady chci jenom říci, že eh, z hlediska kybernetického zabezpečení Tady jsme naléhali na určitou podporu této oblasti rozpočtu a pak eh, také otázku důchodu co se týče dalších oddílů rozpočtu, my jednáme s institucemi a v nadcházejících měsících stejně tak budeme provádět tyto analýzy, abychom mohli tedy podpořit i následné komentáře. Takže již nyní děkuji. Bez mikrofonu. Ne, zdá se, že paní kolegyně tady není. Kdyby tady byla, jistě by zdůraznila, otázky plateb, pane komisaři, protože včera jsme měli schůzi s, také s Jensem Gejerem, který eh, ho prodiskutovával otázku opravného rozpočtu číslo dvě a byla to otázka srovnání eh, za rok 2016. O 2 miliardy klesly, klesly platby oproti předchozímu roku. To je výrazné a ptám se, zda jakýmsi eh, efektem jojo eh, by tady byly velké požadavky na platby, anebo eh, zda tady prostě různí aktéři nemají dostatečnou chuť a mm, uvědomují si, že evropské podpory jsou jenom součástí eh, jejich činnosti, a nebo Evropská unie nechce eh, se zavázat k dalším veřejným výdajům. A konečně, pokud jde o zaměstnanost eh, mladých, o tom tady hovořila paní kolegyně o jednom programu, o tomto programu za v období po roce 2018 a také otázka pilotního eh, projektu eh, mobility evropských učňů, což by vlastně bylo doplnění programu Erasmus. Byl by to Erasmus pro učně. A eh, jak tady také ostatně hovořil hlavní zpravodaj, Eh, tady eh, řada žádostí dnes není eh, přijata, ačkoliv jsou to způsobilé žádosti v oblasti Erasmu. Podobně tomu je také v oblasti výzkumu. Včera jsme diskutovali o této věci Horizon 2020. A chci se tedy zeptat, to číslo, které očekává komise v oblasti výzkumu. No, já teď dám slovo paní Niriadě nebo panu Omar Ží ne, nejsou tady. Tak tedy dávám slovo inred Tarandovi za zelené. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mohl bych říct si mnoho pozitivních věcí ohledně vašeho plánu pro rozpočet. V první řadě, že se snažíte snižovat administrativní náklady, ale přejeme si být efektivní, takže se soustředím na dvě takové připomínky. Ehm, či dotazy. Nedávno jsem byl na konferenci o arktické oblasti a prezident Finska řekl, že nejrozsáhlejší bezpečnostní hrozbou než eh, působení Ruska nebo nějaké nejistoty z Ameriky jsou ty, že dvě největší země nechtějí stále přijmout fakt eh, klimatických změn. A já si myslím, že Evropská unie by měla věnovat mnohem větší pozornost a financovat eh, tyto příslušné aktivity v oblasti klimatických změn. A v této vaší zprávě um, to není příliš podloženo. Myslím si, že tady eh, je třeba opravdu financovat ty aktivity napojené na klimatické změny. Vnímáte tady určitou možnost pro ten rozpočet na příští rok, aby měl nějaké, řekněme, turbofinancování v této oblasti? A za druhé, pokud jsem tomu dobře rozuměl, v té otázce eh, jednotek pro evropskou solidaritu ty prostředky navíc. 80% eh, pocházejí z programu Erasmus+. No a vzhledem k tomu, že Erasmus Plus je asi nejpopulárnějším takovým evropským programem, tak eh, je tu stále ještě možnost, eh, možnost, že byste zvážili alternativní zdroje financování této oblasti solidarity a nechali Erasmus tak, jak je. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Eh, další stínoví zpravodajové tady již nejsou. Eh, za ENF u EFDD. Mám tady ještě seznam eh, řečníků, ten už jsem uzavřel. Není Jan Olbricht. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi za vystoupení a eh, my se opravdu těšíme na podrobnosti tohoto návrhu. Za prvé, myslím, že pro nás je důležité, aby komise byla proaktivní a ne reaktivní v oblasti reagování na radu. A to myslím, že samozřejmě takové rozhodnutí je dosti diskantní, ale je to eh, vaše eh, rozhodnutí, kdy se předkládají eh, do návrhu rozpočtu návrhy na přeskum. Ano, je důležité, jaká bude celá dynamika toho procesu, protože bez toho by nikdo neviděl ty opravdové důsledky přeskumu důsledky přeskumu. To je první aspekt. Druhý aspekt. Můžeme vidět, že eh, v roce 2018 do rozpočtu vnášíte nové eh, aspekty MMF. Když jste zahájili přípravné akce, mysleli jsme o tom také tak, že je to eh, vlastně první krok. Pro nás první krok je vlastně tou politickým, tím politickým signálem a vy tady počítáte s rozvinutějšími návrhy v MMF, to je pro nás důležité. A za třetí, ehm, bude vás jistě zajímat, i když možná ne dnes, protože není dost čas, to, jak to bude vypadat s těmi evropskými útvary solidarity. Já eh, myslím, že to je nová iniciativa a mm, tato iniciativa, já si dovedu představit, že nebude trvat jenom jeden rok, ale několik let, takže otázka zní, jak bude vypadat celý ten proces. A konečně platby, eh, provádění v roce 2016 bylo velmi uh, nízké, v roce 2017 bylo také dost nízké a teď by tady mělo být nárůst o 25%. 25% eh, z velmi nízké úrovně dohromady stále ještě velmi nízká úroveň. Takže um, kolegové i já se ptáme, bude to dost, bude to stačit pro léta 2018, 19 a 20? máme 25% navíc a jak, o kolik navíc bychom měli mít eh, v roce 2019 či v roce 2020? No ano, to je 25% rast vypadá dobře, ale začíná to na velmi nízké úrovni. Děkuji a poslední Jens Geier. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Po tolika otázkách a připomínkách se opravdu soustředím prostě na ty zásadní záležitosti. Mám tři otázky. Ta první se týká FC Dvě. Vy pracujete tady s částkami, kde vlastně eh, polovička musí být eh, jaksi mm, v rezervě, nebo musíme je zajistit. To znamená, 16 je nutných eh, pro zajištění záruky. Co to znamená? Znamená to, že vlastně tady potřebujeme dodatečně 5 eh, miliard, tedy reálních prostředků jako záruku. Eh, takže moje první otázka. Je to opravdu relevantní? Je to tak? A nebo kde budete čerpat tyto prostředky na záruky? A druhá otázka, ta se týká implementace toho fondu soudržnosti. Náš předseda řekl, že včera jsme se zabývali právě tím opravným rozpočtem a opravdu ta čísla nás trošku znepokojily. Víte, eh, že jsme eh, zredukovali kohezní fondy o 7 miliard eh, v roce 2016. Také jsme konstatovali, že mnoho finančních prostředků nebylo čerpáno. Eh, takže komise říkala, že tam byly nesprávné údaje ze strany členských států. Dobře, to můžeme chápat a to jsme také akceptovali. Ale nyní říkáte, že se to navyšuje o 25%. To by bylo hezké, kdyby to tak opravdu jaksi proběhlo. Komise nám sdělila, že se snaží poučit se z těch údajů, které předávají členské státy. A já bych to přeložil tak, že ne vždy bereme za bernou minci jedna ku jedné to, co nám sdělují členské státy. Eh, co vás činí opravdu jaksi přesvědčeným o tom, že to takto proběhne, jak jste to uvedl? V každém případě mm, eh, jsem ocenil tuto prezentaci z tohoto hlediska. 5% to je snižování stavu zaměstnanců, to je závazek. A ve vaší prezentaci Eh, hovoříte o roce 2019 z hlediska snižování počtu eh, zaměstnanců. Já jsem pochopil, že agentury to naplní roku 2018 z hlediska eh, naplňování tohoto závazku. Jak to bude vypadat z hlediska převrstvení finančních prostředků v této souvislosti? Děkuji předem za odpověď. Takže tím jsme vyslechli reakce. Jistě se k tomu ještě vrátíme. Dnes to je opravdu v velkém časovém tlaku. E, to říkám se zklamáním. Vážení kolegové, e, do mailové schránky jste dostali návrh rozpočtu, který byl právě schválen v komisi. Pane komisaři, teď máte slovo abyste odpověděl na otázky, které zazněly a e, schrnul určitý závěr. Já. Vážený pane předsedo, takže co se týče těch konkrétních otázek, tak se pokusím tedy na ně reagovat. Nejdříve ochrana klimatu. Ještě nemáme jaksi stanovisko z hlediska toho druhého největšího emitenta USA. Zatím dohoda platí ohledně skleníkových plynů a ohledně cílů 2030-2050. Zatím platí tato záležitost, je to závazné pro všechny signatáře. Pokud by ve Washingtonu DC padlo rozhodnutí o vystoupení z této dohady, tak by bylo důležité pro nás, abychom my přesto dodrželi tyto cíle. Je tady ovšem určité nebezpečí, že některé hlasy z Evropské unie by řekly, pokud oni to nebudou dodržovat, tak my také ne. Protože dojde ke krátkodobě k určitému zkreslení konkurenceschopnosti ohledně zátěže pro jednotlivé průmyslové podniky. Já si myslím, že je nutné, abychom reagovali stejně, abychom řekli ne my tady máme závazky z hlediska CO2, z hlediska mm, oteplování a chceme, aby skutečně se dodržel tento cíl na úrovni těch dvou stupňů Celsia. A také chceme být spolehlivými partnery a prostě lpíme na tomto partnerství. Pokud se dá učinit ještě více v tomto smyslu, to je další věc, ale to není to nejdůležitější. Víte, že náš rozpočet i když eh, technicky se ten rozpočet těžko dá kompletně propočítávat, ale my tady máme cíl, který je na úrovni 20%. To znamená, co se týče našich investic, tak eh, z hlediska těchto plánů bychom eh, měli dodržovat těchto 20 To potom bude dokládáno a také bude na vás, abyste přeskoumali e, tuto záležitost také v rámci výboru pro kontrolu rozpočtu. A také účetní dvůr má odborníky, kteří mm, jak si zkoumají, do jaké míry je možné vyhodnotit a kontrolovat tento cíl ohledně 20 Takže pracujeme na této věci. Erasmus Plus. To je úspěšný program. A proto, vzhledem k tomu, že jsem komisařem, který je zodpovědný za vypracování tohoto návrhu, eh, proto pro mě bylo důležité, aby tento Evropský sbor Solidarity, to znamená tyto nové programy, nějakým způsobem nepoškodily programy v rámci Erasmu+. U Erasmu jsme použili pouze ty prostředky, které mm, eh, budou nezbytné a které budou souviset s Evropským sborem Solidarity. Eh, v podstatě tam se bude, budou vytvářet nové projekty. My jsme eh, vlastně vyhodnotili tuto dobrovolnou službu a chtěli jsme navýšit kvalitu dobrovolné služby, zlepšit sítě a umožnit mladým činnost v této souvislosti právě na základě principu solidarity. Erasmus Plus zůstává jinak nezměněn. Máme tady dvouciferné částky z hlediska milionů, z hlediska sociálního fondu, potom zemědělského fondu a také je tady 25 té celkové částky, které jsou představovány těmi takzvanými čerstvými penězi. Jedná se o mládež, která chce fungovat jako eh, dobrovolní, která chce strávit několik měsíců v rámci různých projektů, například ochrana přírody, eh, ekologické cíle, ochrana různých druhů, anebo práce s postiženými osobami, anebo projekty ohledně integrace uprchlíků. Takže to jsou mladí, kteří prostě tady chtějí tomu věnovat eh, svůj čas. Takže tomu chceme věnovat tyto peníze, protože to bude pomáhat těmto mladým z hlediska jejich vzdělávání, z hlediska přípravy případně na jejich studium, takže to přináší určitou přidanou hodnotu. Co se týče zemědělského rozpočtu nebo prostředků na mm, nepředvídatelné události, zda tyto finanční prostředky budou postačující. Tady je vždycky riziko. Prostě rozpočet se opírá o prognózy takže vycházíme z výsledků předchozích eh, rozpočtových let a děláme prognózy, eh, které samozřejmě konzultujeme s úzce s našimi členskými státy. Já se domnívám, že náš přístup je realistický, nicméně tady získává určité riziko. A co se týče malých a středních podniků, to znamená program COSME, v roku 2017 jsme měli mimořádně Eh, vysoké náklady a v roce 2018 nepředpokládáme škrty, protože chceme tady jak si udržet ty dlouhodobé struktury. Těch 5 z hlediska závazku snižování pracovníků eh, bylo dohodnuto, že koncem roku 2017 by tento závazek měl eh, být naplněn i tento závazek eh, také platil pro komisi a v podstatě nám se bude dařit naplnit tento závazek koncem tohoto roku, všem některé jiné instituce, jmenovitě parlament a jmenovitě také některé agentury, s námi společně dohodli, že to dokončí roku 2018, dohodli toto datum. A některé agentury to již udělají koncem roku 2017. Já myslím, že tato flexibilita je tedy eh, bez eh, nějakých pochybností. Teď ještě k platbám. Samozřejmě, že my musíme vycházet z těch plateb členských států. Na rozdíl o jiných eh, veřejnoprávních institucí nemáme nějaké, mm, nějaký vlastní rozpočet. My vycházíme z toho, co přichází členských států a já musím konstatovat, že velice často v členských státech se někdy hovoří negativně o našich programech. Ale žádný program není možný bez členských států. E, to platí pro zemědělskou politiku. Tady máme evropskou legislativu, která byla přijata radou a je naplňována v rámci státní zprávy, to znamená, je to věc, která je blízko zájmům obcí a také se kontroluje greening, tedy ozelenění. A fond eh, Solidarity je vlastně výsledkem přání jednotlivých členských států. Každý členský stát ví přesně, co mu náleží každý rok. A v prosinci 2013 eh, padlo rozhodnutí ohledně fondu eh, soudržnosti. Je pravda, že to bylo pozdě a z toho se musíme poučit. V podstatě eh, je v mém zájmu s vámi, s parlamentem, eh, jak si připravovat tento víceletý finanční rámec. Jste ochotně připraveni se mnou spolupracovat? Je rada ochotna takto spolupracovat? Protože tehdy to bylo vlastně dosti pozdě. Víte, že to bylo v červnu 2011, kdy byl předložen návrh. A pak se vůbec nic nedělo. Eh, rok 2011 byl úplně zbytečný čas, 2012 taky. Prostě až teprve dva roky poté, po tom předložení návrhu se o tom začalo skutečně eh, diskutovat. Takže to je špatné vládnutí. Jestli mm, by komise měla předložit návrh až koncem roku 2017. Co byste dělali roku 2018-2019? Je pravda, že zatím je velice obtížné také vysledovat, jak, jaký bude dopad Brexitu. Pak je tady samozřejmě proces také navyšování eh, přítomnosti Evropy. V podstatě bych vás chtěl požádat, abyste se s vašimi zpravodaji eh, jaksi jak si pohovořili a aby bylo možné už v létě připravovat bílou knihu a připravovat rozhodnutí v této oblasti. Měli bychom využít toho času, eh, který nám zbývá do budoucích evropských voleb, nebo by to měl dělat až příští parlament? Správná zpráva musí vypadat lépe, než tomu bylo v minulosti, kdy to vlastně začalo roku 2011. Takže jde o to, aby tyto programy byly navrhovány členskými státy. To není naše záležitost. My je samozřejmě přeskoumáváme z hlediska jejich eh, do, eh, naplňování podmínek, které jsou stanoveny z hlediska jejich průběhu. Samozřejmě můžeme eh, také zkoumat, zda tam nejsou nějaké podvody, jaká je tam chybovost a tak dále. Ale v konečném efektu ten náš přístup z hlediska plateb odpovídá chování členských států. My víme, že spousta projektů je jaksi v stádiu budování a průběhu. A my se domnívám, že náš přístup je realistický. Samozřejmě, eh, že to závisí také na tom, zda ty jednotlivé členské státy nám dají správná čísla, zda je možné toto nějakým způsobem zlepšovat. Ale je pravda, že pracujeme s prognózami, ale v konečném efektu to závisí na vstřícnosti a na kvalitě programů, které jsou navrhovány obcemi a členskými státy. Co se týče těch konkrétních čísel, tak eh, podívejte se na ten náš eh, příspěvek, kde máte veškeré odpovídající čísla ohledně Erasmus+, Horizont 2020. To je to, co navrhujeme. Ale obecně Eh, mohu říci, že se snažíme stoprocentně odrážet eh, žádosti a přání, které jsme dostali od vás, tedy od parlamentu a rady. Eh, děkuji vám, pane komisaři. Chtěl bych zdůraznit, že máte přijít 28. června do výboru Eh, abyste hovořil o takovém zamyšlení nad budoucností Evropské unie, protože to samozřejmě vše je pouze zrcadlem a odrazem rozhodnutí, které padnou, která padnou. Takže 20. června přijdete eh, hovořit eh, o víceletém finančním rámci pro budoucí eh, období a pak toho 28. června, jak jsem před chvílí právě řekl Problém je, že u příležitosti eh, příštího víceletého finančního rámce komise eh, program definuje a pak je třeba určitého času, aby eh, státy a různá, různé územní celky se s tím seznámily. Tam se vlastně tak dva až tři roky ztratí v těch možnostech investování. Bylo by tedy dobré najít nějak cesty k zintenzivnění Eh, takže je čas uzavřít naše zasedání. Děkujeme, že jste přišel, děkujeme, že jste eh, přišel tak velmi rychle, protože dnes dopoledne schválila eh, komise tento návrh rozpočtu rok 2018. Vážení kolegové, nemáte-li nějaké poznámky, tak končíme naše zasedání a já jen informuji, že se sejdeme v pondělí a v úterý 19. a 20. června a pak bude 28. června odpoledne zvláštní zasedání. Děkuji, končí ukončíme.